potom od 15 do 11 večer. Eh, agenda, program tedy je k dispozici na webových stránkách parlamentu. Děkuji dámy a pánové, děkuji panu komisaři, děkuji